Das werde ich jetzt eine Bemerkung. <laughs> Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, kolegové, srdečně vás zdravím. Mocenské poměry byly vyjasněné. Tam, kde se nachází mikrofon, tam, kde se nachází veškerá mašinerie, tam eh, byl umístěn šéf sekretariátu a předsednictvo je spokojeno, že eh, v dáli před sebou se někde nachází eh, jeho mikrofon. To je projev mocenských poměrů tohoto parlamentu. Nicméně můžeme hned přistoupit k hlasování. V rámci pořadu jednání máme i výměnu názorů s nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Myanmaru. E, doufám, že s tím souhlasíte. Nemám žádná sdělení, zvláštní žádná, takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Jedná se o bod číslo 3. Naším zpravodajem je kolega Salafranka. Pane Salafranko, přejete si ještě se vyjádřit k věci? Nikoliv. Dobře, Můžeme tedy hned přistoupit k hlasování. Ústní pozměvací návrh 10. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 5078 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 5000 pro. Proti zdrželi se schváleno. 5001 pro proti, zdrželi se, schváleno. Pět tisíc sedmdesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět tisíc osmdesát pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět tisíc sto čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se schváleno. Pět tisíc dva pro, proti, zdrželi se schváleno. 5081 pro, proti. Takže 5081 až 5087 hlasujeme en blok, jestli souhlasíte, včetně zpravodaje. Kdo je pro tyto návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5003 pro, proti, ještě jednou. 5003 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 5089 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 5004 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 5090 pro. Proti 5090 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5005 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5128 pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5006. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5093. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5007. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5092. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 5008 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5094 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5009 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5010 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5011 pro, proti, zdrželi se, zamít, schváleno, pardon. that is Page six. No? Eh, Oral Amendment seven. Ústní pozměňovací návrhy 7. Kdo je pro? Co pak? No, eh, señor presidente, me gustaría pedir... Pane předsedo, rád bych požádal o slovo. Uh, 51. 30. Poté, co odhlasujeme sedmičku. Děkuji. Ústní pozměňovací návrh 7 pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní máte slovo. Ano, pane předsedo, děkuji. Chci jen říci, že jsme měli určité pochybnosti, pokud jde o tento pozměňovací návrh paní Jetemaky. Abychom to měli v souladu s tím hlasováním, které jsme provedli minulý rok, tak o tom budeme hlasovat, i když jsme, si nejsme úplně jisti života schopností toho návrhu, že by se udělala zvláštní linka pro každého ze zvláštních zástupců. Nicméně já chci říci, že za svou frakci budeme hlasovat pro tento pozměňovací návrh. 51.30. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, ne, pardon, 12 odpada, tak 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, schvá- zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99. 112 prověřit? Dobře, tak kdo je pro 112? Elektronické hlasování. Sto dvanáct Končím hlasování. Návrh je schválen 49 hlasy proti 47. Ne, promiňte, to jsem se spletl. Návrh je zamítnut 21 ku 21. Zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, prověříme elektronicky. Končíme hlasování. Návrh je schválen 25 hlasy ku 24. Schváleno. a eh, dvaceti. Znamená ano. pětku, dvacet 24. Ano. 101. Pane předsedo, ano. 101. Pane předsedo, já jsem se zdržela, ale nefunguje mé hlasovací zařízení. Mé hlasovací zařízení nefunguje a já hlasuji, takže se zdržuji. V pořádku, pak máme tři zdržení, ale to nic nemění na výsledku. Přemístěte se na jiné místo, máte-li problém na tom svém. A teď následuje 114, respektive 101. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, schváleno. Prověříme elektronicky. Paní Muniz, měla byste být příjemnější k vašemu krajanovi. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování skončilo. Návrh je schválen 25 hlasy. 129 pro. Prosím drobná poznámka. Podle mého hlasi, hlasovacího zařízení to bylo 24 ku 24 plus můj hlas, říká předseda, takže je to 25 ku 24. Promiňte. Hundred, uh, 129 pro, proti To je jeho problém, že mu nefunguje eh, zařízení. Tak ať se posadí na jiné místo, anebo povolá technika. Tak mu pomož, pomoz eh, v rámci kamarádství. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, Prověříme. Končíme hlasování. Zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Prověříme elektronicky. Končíme hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 23 ku 24. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno 19 pro, proti, zdrželi se schváleno 118 pro, proti, zdrželi se elektronické hlasování, prověříme. Končíme hlasování. Návrh opět eh, stejnou většinou zamítnut. 50-21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 odpadá. 125 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, co pak je? Děkuji, chci požádat o prověření 16. Ne, promiňte, 19. Tak prověříme. 119 prověřujeme. Končíme hlasování. 22 ku 23 zamítnuto. Teď jsme byli kde? Následuje 121. 121. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 a ústní pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 5 pro, proti zdrželi se schváleno. 75 pro, proti zdrželi se schváleno. 28 pro, proti zdrželi se schváleno. 29 pro, proti zdrželi se schváleno. 54 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, promiňte, 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Padá. Sto dvacet pro, proti, přijato. 77 pro eh, padé, padá. Tím se dostáváme k 36. Pro, proti, přijato. 71 pro, proti, přijato. 70 pro, proti. Ověříme. 70. Otevírám hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, jetzt ist... Končím hlasování. Takže návrh je zamítnut 27 hlasy proti 24. 35 pro, proti, drželi přijato. Ústní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Byli přijato. Tím se dostáváme ke stanovisku k rozpočtu. Kolega Sala Franka je zpravodajem. Má někdo poznámky? Ne, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1. 2 hmm, pro, proti, zamítnuto. 3 pro, proti, přijato. čtyři, eh, Budeme hlasovat jenom o této části, kdo je pro. Čtyři. Eh, kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Můžete to vysvětlit, prosím? To jste to... Eh, DDR jako odzbrojení. Aha, tak to jsem. Děkuji. Tak to jsem rád, že to vím, že DDR znamená odzbrojení. DDR programy. Ne Německá demokratická republika. Pět pro, proti, drželi přijato šest pro, proti, drželi přijato sedm pro, proti, zamítnuto osm pro, proti, drželi, 8 pro. Ne? Kdo je pro 8? Kdo je proti? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 10 pro. Proti. Přijato. 12, um, ehm, Special Severe External Action, kdo je no, proti, zamítnuto. Teda 13, rovněž s doplněním, kdo je pro, proti, přijato. 14 padá, 15 pro, proti, zamítnuto. 17 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, žili zamítnuto. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 21. Padá. 2,20, kdo je pro? A 23, kdo je pro? Přijato. 24, pro, proti, přijato. 25, pro, proti, přijato. 26, pro, proti, měli přijato. 27, pro, proti, měli přijato. 30, pro, proti, drželi zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi, přijato. 31 pro, proti, zdrželi, přijato. 32 pro a padá. 33, 34 pro, proti, drželi, namítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1. Pro, proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, žili, přijato. Elektronické hlasování o návrhu stanoviska. Cel, jako celek, kdo je pro? Pro návrh stanoviska. Elektronické hlasování, otevírám hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je přijato. 47 eh, hlasy proti 5, takže gratuluji. Tím se dostáváme k stanovisku kolegy Kacina. Má ještě k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak? Návrh 1 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 2, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 3 pro, proti, drželi, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyři. Staženo pět, kde pro, proti, přijato šest pro, proti, drželi, ověříme. Pravděpodobně přijato. Končím hlasování. Návrh je 23 k 32 k 20 přijat. 7 ve dvou po částech, první část stažena, takže druhá část stažena, že první část jde pro, proti, přijato. Návrh 8, kde pro, proti, drželi, přijato 9, kde pro, proti, že přijato 10 pro, proti, přijato 11 pro, proti, že přijato 12 pro, proti, že přijato 13 pro, proti, že přijato. Elektronické hlasování o stanovisku. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Hlasování tedy je uzavřeno. Když řeknu, že to bylo 53, 53 mm, hlasy pro. Děkuji.